Good. Thank you very much. Otvírám posiedzenie. Zahajuji zasedání. Na úvod mi dovolte několik eh, poznámek. Před pěti dny jsme obdrželi velmi smutnou zprávu o úmrtí Žila Jacquera, francouzského novináře, který eh, zahynul v syrském městě Homs v loňském roce přišlo o život více než 100 novinářů při vykonávání svých povinností. Evropský parlament vždy bránil svobodu slova a i nadále budeme bránit všechny ty, kteří pracují na odhalování pravdy. Kromě toho přišlo o život nejméně šest osob, včetně dalších, kteří jsou pohřešováni v důsledku námořní katastrofy u italského pobřeží a já bych chtěl jménem Evropského parlamentu nabídnout naši soustrast eh, rodinám. Obětem je to nehoda, ke které nemělo dojít a já doufám, že z ní bude vyvozeno patřičné poučení. Dále jsme obdrželi zprávu o úmrtí pana Manuela Fraga Ibarneho, Iribarneho. Španělsko a celá Evropa přišla o velkého státníka. Byl to jeden z hlavních architektů demokratického Španělska. Pan Fraga byl zakladatelem eh, lidové strany Španělská Partido Popular, jejíž členové jsou také mezi námi. Manuel Fraga Iri Barna byl sám v 80. letech poslancem Evropského parlamentu. Prostřednictvím eh, paní Carmen Fraga Esteves, dcery zesnulého bych chtěl eh, vyjádřit naši soustrast eh, celé rodině. A na závěr bych chtěl říci, že 18. prosince zemřel Václav Havel. Václav Havel byl nejprve prezidentem Československa a potom po dvě období prezidentem České republiky. Evropa a Česko a Slovensko tím přišli o člověka, který byl symbolem sametové revoluce a sjednocení celé Evropy. Byl to velmi odvážný státník, který v listopadu roku 89, pardon, eh, v roce 2009 eh, měl projev v Evropském parlamentu, za který byl oceněn eh, podleskem Bestoje a dnes bychom si chtěli připomenout jeho památku. Já jsem také zastoupil Evropský parlament při pohřbu Václava Havla v Praze Byla to mimořádná událost a bylo to velké vyjádření a podsta Václavu Havlovi, velkému Čechovi a velkému státníkovi. A nyní prosím povstaňte na minutu ticha na památku těchto dvou státníků, kteří nedávno zemřeli. Thank you very much. Eh, proszę Państwa. A nyní, dámy a pánové, bych chtěl říci, že v souladu s pravidlem